going to the Congress of the Party in Sweden today, so I'm hmm. really in a hurry. Good morning, uh, everybody. Welcome. Tak, dobré ráno všem. Vítejte na dnešním zasedání. Začneme rovnou hlasováním o stanovisku směrem ke strategii digitálního obchodu. Jehož autorem je Dan Dalton jsou všichni připraveni, mají všichni hlasovací karty. Dobře, takže to znamená, že můžeme začít hlasovat. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, ověřujeme návrh 31, prosím. Close the vote. And it is reject. Zamítnuto. Návrh 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Takže gratuluji zpravodaji. It's like an easy one. Thank you so much. Of course, I have to go too. Yeah, no problem. No ciao, ciao. Okay, so it means that we can. Takže tím pádem můžeme jít na první skutečný nebo ne, ne skutečný bod pořadu jednání, ale každopádně bude to eh, bod týkající se balíčku kybernetické bezpečnosti. Na programu máme prezentaci Evropské komise. Tento balíček byl zveřejněn 13. září a obsahuje tři prvky. Za prvé je to strategie kyberbezpečnosti Evropské unie e, ve formě společného sdělení s názvem e, Odolnost, e, zastrašování a obrana, budování silné kyberbezpečnosti pro Evropskou unii. Pak je to návrh na řízení o ENISA a za třetí sdělení co nejvíce využít NIS směrem k efektivní implementaci této směrnice. Všichni víme, že tady ve výboru IMCO se zabýváme tématem kybernetické bezpečnosti a e, vedli jsme práci parlamentu na směrnici NIS. Zastřešující strategie e, kyberbezpečnosti která byla eh, před měsícem zveřejněna Evropskou komisí, eh, byla předložena výboru IMCO, zatímco návrh nařízení eh, byl předán výboru ITRE. Předpokládáme ale, že tyto dva výbory budou úzce spolupracovat. Teď čekáme na zástupce komise, až přijde mezi nás. Budou tady prý za tři minuty. Takže ještě tři minuty počkáme, než přijde komise. Okay, so um, uh, welcome uh, to... Uh... Takže eh, vítám uh, náměstkyni generálního ředitele Claire Burry. Eh, já už jsem trošku nastínila poslancům, o čem budete hovořit, takže bych vás poprosila, abyste rovnou začala s prezentací eh, balíčku kybernetické bezpečnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Eh, vážení místopředsedové, eh, vážení poslanci, eh, členové sekretariátu, velice ráda tu mohu s vámi dnes být se dvěma týmy z DG Connect. Nejprve, abych vám představila iniciativu v oblasti kyberbezpečnosti a poté vám také představíme návrh na, na volný tok osobních údajů. Takže nejprve balíček kybernetické bezpečnosti. Můžeme prosím posunout slide. Tak já doufám, že to vidíte, protože na té obrazovce je to poněkud malé. Na tomto slajdu máte přehled celého balíčku eh, rozděleného na jednotlivé složky. Abych vás trochu uvedla do kontextu a do pozadí. Od roku 2003, kdy byla přijata eh, Evropská strategie kybernetické bezpečnosti, se značně změnila technologická a bezpečnostní situace jsme právě uprostřed čtvrté průmyslové revoluce, revoluce internetu věcí a máme miliardy přístrojů, eh, u kterých očekáváme, že do roku 2020 budou připojené k internetu. A zároveň, jak víte, eh, počet a typ bezpečnostních hrozeb eh, se neustále zvětšuje. Nedávné Eh, případy zahrnují útok eh, WannaCry. Eh, podobné útoky se odehrávají každodenně. Abych vám ukázala, jak, jaký je rozsah toho problému, tak ocituji několik čísel, která jsou velice výmluvná. Máme přes 4 tisíce ransomwareových útoků každý den. To jsou údaje za rok 2016, což je nárůst o 300% oproti stavu z roku 2015. Takže je to opravdu veliký nárůst počtu útoků a v členských státech se odhaduje, že 50 trestných činů jsou teď kybernetické trestné činy. Ekonomický dopad kybernetické kriminality je značný a zvýšil se pětkrát mezi lety 2013 a 2017 a očekáváme, že ten exponenciální nárůst bude pokračovat a v roce 2019 už patrně mezi lety 2017 a 2019 eh, se to zvýší zase ještě čtyřikrát. Eh, z toho, myslím, vyplývá, eh, jaká je situace, jaký je rozsah těch hrozeb, kterým čelíme. Proto 13. září eh, komise představila balíček iniciativ, to je ten, který teď vidíte na obrazovce, a sleduje tím dva účely. Za prvé zvýšit odolnost Evropské unie vůči kybernetickým útokům a za druhé vytvořit dostatečné ostrašující prostředky a budovat eh, obranné kapacity. Eh, tento balíček zohledňuje rychlost a efektivitu implementace směrnice NIS, do které se tento výbor zapojí zapojil do příprav a přijetí ale také představujeme dodatečná opatření, e, která by měla zvýšit naši schopnost e, bojovat proti kybernetickým trestným činům. Máme tři hlavní cíle, e, které nyní představím. Prvním je zajistit plnou implementaci stávajících předpisů, zejména směrnice NIS. Za druhé zvýšit kapacitu čelit současným výzvám, včetně rozsáhlým kybernetickým útokům. A za třetí vybudovat jednotný trh eh, s kybernetickou bezpečností, to je tedy ten průmyslový eh, tržní aspekt. Eh, za prvé, podívejme se blíže na to, jak chceme implementovat směrnici NIS. Jak víte, členské státy tuto směrnici transponují a implementují v současné době, musí tak učinit do května 2018 a e, je třeba identifikovat e, provozovatele klíčových služeb, a to do listopadu 2018. Součástí našeho balíčku je sdělení, e, které má za cíl poskytnout pragmatickou operativní pomoc členským státům při implementaci směrnice, aby stihli lhutu v roce 2018, tak aby implementace směrnice byla co nejkoherentnější. Další částí eh, balíčku je navyšování kapacity na eh, čelení hrozbám, včetně rozsáhlých útoků. Eh, ENISA, kterou už jistě také dobře znáte. K této agentuře navrhujeme navýšit kapacitu prostřednictvím přeskoumání mandátu této agentury, tedy Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, a také doporučujeme e, koordinované e, reakce na rozsáhlé útoky. Ten e, mandát se zakládá na veřejných konzultacích a podle našeho návrhu by ENISA měla mít trvalý a širší mandát, ne dočasný mandát, jako je tomu teď. Eh, ENISA bude mít silnou poradní roli při tvorbě strategií a jejich implementaci. Eh, chtěli bychom také, aby ENISA eh, hrála zásadnější roli v provozu a koordinaci, což znamená spolupráce na sdílení informací v rámci sítě CSERTS, a chceme také, aby pomáhala budovat kapacity na národní úrovni. Kromě toho navrhujeme, aby ENISA hrála klíčovou roli e, v certifikaci, což vím, že váš výbor zajímá a k tomu se ještě v této prezentaci e, za chvíli vrátím. Další součást balíčku se týká zvládání e, rozsáhlých bezpečnostních incidentů. Tady představujeme eh, takový eh, blueprint pro eh, řešení těchto incidentů. Hlavní je koordinovaná reakce na velký kybernetický incident a je zapotřebí integrovat kyberbezpečnost do současných mechanismů řešení krizí. Už nyní máme mechanismy řešení krizí v Evropské unii a na těch je třeba stavět a začlenovat i kybernetické incidenty, protože důsledky kybernetických incidentů se samozřejmě projevují online, ale mají i značné offline důsledky. E, proto navrhujeme, abychom byli schopni rychlé reakce vytvořit v krizový fond kybernetické bezpečnosti, který by byl dostupný členským státům postiženým velkými kybernetickými incidenty. Což by samozřejmě nesprošťovalo členské státy odpovědnosti za to, jak oni řeší kybernetické hrozby, ale evropská úroveň by tak poskytovala podporu eh, na zvládání zásadních důsledků kybernetických útoků. Teď eh, tedy přejdu k budování eh, trhu s kybernetickou bezpečností. Aby se digitální jednotný trh stal realitou, musíme vytvořit důvěru. Eh, to není nic nového, o tom už jsme v tomto výboru diskutovali mnohokrát. Je zapotřebí podpořit investice a stimulovat trh s kybernetickou bezpečností a proto navrhujeme vytvoření evropského informatického a kyberbezpečnostního certifikačního rámce a k tomuto rámci eh, chceme také eh, výzkumné centrum, které by bylo v jeho centru, tak jak je to zdůrazněno na tomto slajdu. Eh, toto výzkumné centrum by vycházelo ze současných partnerství veřejného a soukromého sektoru a pomohlo by nám vytvořit budovat průmyslové kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Soustředilo by se to tedy na technologii, výzkum a vývoj nových technologií, na podporu operativních kapacit, které máme na evropské úrovni a v členských státech. Teď se zmíním o tom certifikačním rámci. Víme, že ten je pro váš výbor velice zajímavý. Certifikace kyberbezpečnosti je zásadní pro eh, důvěru v produkty a služby. Eh, my tedy chceme nastavit správné podmínky, které by umožnily eh, fungovat efektivnímu systému certifikace. Identifikovali jsme momentálně dva velké problémy na tom rodícím se trhu. Za prvé je to velice nesourodý přístup členských států k certifikaci. A za druhé nedostatek schémat, praktických schémat, která by existovala a která by řešila situaci e, v IT, která se velice rychle vyvíjí. E, je zapotřebí e, se těmito dvěma problémy zabývat. Na základě konzultací a posouzení dopadu se komise rozhodla pro dobrovolný evropský rámec certifikace, který by umožnil rozvoj různých systémů. Ta struktura, kterou navrhujeme, by eh, stavěla Enisu do ústřední role, ale počítá také s účastí členských států, abychom mohli využívat jejich expertních znalostí a zkušeností, které mají ze svých systémů na národní úrovni. Takže abych shrnula celkové cíle tohoto schématu. Chceme, aby uživatelé, koncoví uživatelé měli více informací o bezpečnostních produktech a službách. Za druhé chceme vytvořit pobídky pro provozovatele eh, důležitých infrastruktur aby kupovali certifikované produkty, aby tak měli jistotu, že jsou odolné vůči kybernetickým hrozbám. Za třetí, eh, budeme poskytovat certifikáty, které budou platné pro celou Evropskou unii, takže provozovatel bude moci prodávat na různých trzích. Tím ušetří na administrativních eh, nákladech a bude mít přístup na velké trhy. A chceme také stavět na existujících mechanismech. Momentálně existuje mezivládní rámec eh, SODIS MRI, takže těchto zkušeností můžeme využít a převzít je do našeho evropského systému kybernetické bezpečnosti. Tak na závěr e, ještě e, pár vysvětlení toho, jak by tento rámec fungoval v praxi. Tak Komise může požádat ENISu, aby připravila schéma pro určitý typ informatických produktů a služeb. Na základě existujících standardů by potom každé schéma mělo specifikovaný e, rozsah působnosti, tedy jaké produkty a služby by byly pokryty, kritéria hodnocení a e, úroveň jistoty. Takže e, umíme si představit, že budeme mít základní, střední nebo vysokou jistotu na základě potřeb podniku a Eh, na základě toho eh, budou eh, značky a certifikáty podle toho, jak jsou dané podmínky naplněny. ENISA poté navrhne eh, evropské certifikační schéma, které bude připraveno eh, v úzké spolupráci s certifikační skupinou, samozřejmě po konzultaci se standardizačními orgány, které jsou velice důležité v tomto procesu. A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na to, že průmyslový sektor se musí zapojovat do vytváření tohoto rámce standardů. Poté navrhujeme, aby komise schválila e, výsledek e, tohoto e, rámce prostřednictvím prováděcího aktu aby ta bezpečnost byla co nejvyšší. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že tento rámec by nevytvářel žádné regulační povinnosti pro prodejce nebo poskytovatele služeb a využívání zůstane dobrovolné. Proč jsme se proto rozhodli? Protože považujeme za důležité nevnucovat průmyslu neuměrné náklady. Tady je potřeba vytvořit rovnováhu mezi inovací eh, a no, rodícími se eh, trhy a bezpečností. Eh, jednorázové řešení neexistuje, tento rámec by měl pokrývat různá schémata s různou úrovní Eh, kvality a kromě toho eh, chceme sladit eh, certifikační předpisy s jinými oblastmi. Jistě víte, že máme v GDPR certifikaci osobních údajů, takže je zapotřebí zajistit, aby tato schémata do sebe zapadala. Chceme také eh, vytvořit eh, eh, nadřazenost evropských certifikátů nad národními. Tím se sníží ta fragmentace, kterou jsem zmínila, která existuje mezi národními schématy a případné konflikty, které mezi nimi mohou vznikat. Děkuji vám moc krát za pozornost a děkuji za to, jaký zájem váš výbor jeví o tuto problematiku. A velice rádi si poslechneme vaše komentáře a zodpovíme vaše otázky. Děkuji. Thank you very much, uh, for... Děkuji za tuto prezentaci. Budeme mít kolečko otázek. Nevím, jestli Catherine má nějakou otázku na Evropskou komisi. Děkuji. Děkuji za velmi dobré zhrnutí. Primát evropské certifikace je důležitý. Především vzhledem k tak velké hrozbě kybernetických útoků. Ráda bych se trochu více dozvěděla o propojení. Máme GDPR v květnu, všichni chtějí, aby se to dobře nastavilo. Jak tedy zajistíme, že to všechno bude dobře na sebe navazovat? Řada organizací v mém volebním obvodu jak velkých, tak malých, s tím trochu bojují. A je důležité se zamyslet nad tím, jak tato témata na sebe napojit. A jakožto britská europoslankyně si říkám, ano, eh, tady máme určitý evropský způsob řešení největších problémů. Má země opustí spojené, eh, tedy Evropskou unii a říkáme si, jak to potom uděláme. Teď přispíváme k pravidlům, která následně nebudeme schopni kontrolovat. V každém případě děkuji za prezentaci a doufám, že tento výbor se bude i nadále zabývat touto problematikou. Certifikace je nesmírně klíčová po celé Evropské unii a je potřeba ji řádně nastavit, tak aby mohla i hladkým způsobem být zaváděna do praxe. Děkuji. Já vystoupím za ECR nizozemsky. Ehm, eh, Ráda bych poděkovala komisi za prezentaci. Poskytli jste nám velice zajímavá čísla a vidíme, že kybernetická bezpečnost je čím dál tím důležitější. Kladu si otázku, čeho se občané bojí nejvíce. A musím si odpovědět, že to je islámský stát, jsou to klimatické změny a kybernetické hrozby. Proto si myslím, že je na čase, že se touto problematikou takto intenzivně zabýváme. Je důležitá prevence v této oblasti. Potřebujeme dobrá řešení a musíme vystupovat velice rozhodně. V červnu jsme vypracovali stanovisko pro výbor Libé k tématu boj proti kybernetické kriminalitě. Já jsem byla zpravodajka tohoto stanoviska a zjišťuji, že ve vašich návrzích chcete Enise dodat eh, právě tyto úkoly. Capacity building, budování kapacit, mezinárodní spolupráce, přesně to, co jsme my vyžadovali v naší zprávě a proto jsme velice potěšeni, že komise naši zprávu takto zohlednila. my jsme navštívili s výborem IMCO USA. Měli jsme společnou delegaci eh, do USA a tam jsme eh, s jejich delegací probírali přesně toto téma, neboť oni čelí stejným výzvám. A Zjistili jsme, že investiční objem, tedy peníze, které eh, USA vydávají na kybernetickou bezpečnost, je samozřejmě mnohem větší než objem prostředků, které vydáváme my zde. Ale to, co vy navrhujete, je každopádně krok správným směrem. Je třeba mít co možná nejúčinnější politiku a použít veškeré nám dostupné prostředky. Hovořili jste o normalizaci, to je důležité, normy, standardy. A je nezbytné, abychom v oblasti normalizace společně s VSM převzali vůdčí úlohu tak, abychom mohli vytvořit mezinárodní normy. Neboť pro naše podniky je důležité, aby mohli své produkty prodávat na celém světě. Co se týče certifikace jako takové, zde jsme vyslechli argument, že spotřebitel by mohl takto dostávat jakýsi falešný pocit bezpečí, že by spotřebitel měl pocit, že pokud eh, si koupí nějaký produkt certifikátem, že je tím zajištěna jeho bezpečnost. Ale tak tomu bohužel není, protože rozvoj v této oblasti jde tak rychle, že produkt, který je bezpečný, o půl roku později již bezpečný být nemusí. Jak chceme zvládat tuto problematiku? Možná by bylo vhodné, aby spotřebitel musel zadat nějaké heslo. Ale mně se například stalo, že se mi někdo nahekoval do mého Twitterového účtu, takže tady je skutečně třeba neustále přizpůsobovat eh, ta bezpečnostní opatření vývoji. Je třeba také lépe informovat spotřebitele, aby lépe věděl o znal význam eh, kybernetické bezpečnosti, aby byl také sám odpovědný za své jednání a byl si vědom veškerých hrozeb, kterému čelí. Proto se ptám, zda již komise eh, nad tímto se zamyslela, zda již má nějaké myšlenky, jak toto řešit. To je z mé strany všechno a nyní eh, další řečník, prosím. Dita Charanzová. Děkuji a já také děkuji Claire, náměstkyni generálního ředitele, za přítomnost a za prezentaci. Nechám stranou otázku reformy agentury a spíše se soustředím na jiné důležité téma, na které narazila i Catherine. A to standardizovaný celoevropský systém, který zde potřebujeme. Je to totiž jediný způsob dosažení dlouhodobé harmonizace a prosazování této, tohoto práva. Já mám určité pochybnosti týkající se tří úrovní, ale kladu si otázku, jak zajistit, že ty certifikační úrovně budou respektovány. Dívejme se paralelně na to, co se děje ve Spojených státech. Velmi často tam jsou produkty, které tvrdí, že dodržují jeden standard či jiný a přitom to nikdo nekontroluje. A Navíc je poměrně běžné vidět podobné, ale ne úplně stejné nálepky na nějakých produktech, které tvrdí, že tyto produkty eh, splňují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti. Tady to bude nové, jak pro celý sektor, tak pro státní zprávu a pro lidi a bude to nahrazovat staré eh, staré systémy, tak je prostě docela možné, že někdo bude jenom něco kopírovat, anebo eh, že to bude zneužívat. Nad rámec článku 50 a 54, jak chce komise zvyšovat povědomí lidí o tomto programu a navíc jak zjistit, že nějaké tvrzení je falešné. Jak se budeme zabývat soukromými tvrzeními, která nejsou přímým porušením tohoto režimu, nicméně v každém případě zavádějí spotřebitele. Děkuji, zelení, prosím. Děkuji, paní předsedající děkuji Evropské komisi za výbornou prezentaci. Je to aktuální iniciativa, rozšíření mandátu ENISY a zajištění kontinuality jejího provozu je důležitá věc a dobrý nápad. Mám za to, že tento program by mohl být ambicioznější. Diskutovali jsme o tom, jak navýšit kybernetickou bezpečnost již velmi dlouho. Sdělení Evropské komise se zabývá řadou důležitých bodů, přesto si myslím, že je důležité, abychom některé tyto myšlenky nakonec přetavili do legislativního textu. Když jsme hovořili v meziskupině s paní komisařkou Gabriel o kybernetické bezpečnosti, tak to byla velmi důležitá diskuse, dávali tomu prioritu, vyvolávalo to velký zájem Evropského parlamentu. Co se týče režimu certifikace, tady si myslím, že je potřeba nějak povzbudit výrobce k tomu, aby brali bezpečnost vážně. A aby bezpečnost výrobku považovali spíše za proces. A tady má otázka, která je podobná otázce paní předsedkyně. Jak zajistíme, že takovéto certifikáty nebudou motivovat neaktualizování produktů? řekněme, firma dostala certifikát, když dojde ke změnám produktu, přijdou o ten certifikát? Bezpečnost si vyžaduje neustálý proces aktualizace. Jak tedy zajistíme, že firmy udržují bezpečnost jakožto proces? A stejně tak si kladu otázky, zdali se komise nezamyslela nad alternativním přístupem, například že bychom měli systém odpovědnosti, který by byl zacílen pouze na některé, tedy ne pro všechny, a ne odpovědnost v přímém slova smyslu. Ale řekněme, že nějaký výrobce neudělal vůbec nic, aby zajistil kontinuální aktualizaci po nějakou dobu, kterou si zvolili. My jsme třeba i v rámci návrhu o digitálních smlouvách diskutovali o tom, zdali výrobce by měl být schopen určit nějaké datum, do kterého budou garantovat eh, aktualizace a určitou bezpečnost. A i po uplynutí této lhuty nebo po té, co daný výrobce přestal podporovat tento produkt, tak by museli zveřejnit zdrojový kód, aby ti, kteří nadále využívají tento produkt, byť už není podporován, se mohli postarat o kontinuální aktualizaci a zajištění kybernetické bezpečnosti. Je důležité, aby spotřebitelé k tomu mohli přistupovat aktivně a zajišťovat si kybernetickou bezpečnost. A to přece není pouze o změně hesel spotřebitel by měl mít možnost si opravit tento produkt, který používá. Používají. A občas z právních důvodů mají omezenou možnost zasahovat do systému a zajistit jejich další bezpečnost. A dále si myslím, že by bylo důležité se zaměřit nejenom na firmy a spotřebitele, ale také na roli státu. Všichni jsme byli šokováni incidentem s WannaCry, Nicméně problém byl v tom, že bezpečnostní složky o tom dostatečně brzy neinformovaly a následně se to tak rozšířilo. A asi tež bychom mohli diskutovat i o bezpečnostní situaci, že třeba někdy může být problém zabudovat sadní vrátka do šifrování, protože se do nich může někdo dostat a omezit bezpečnost. To jsou tedy jenom další opatření, nad kterými by se mohla komise zamyslet, tak aby jednotlivé součásti této navrhované politiky všechny směřovaly do stejného místa, tedy zajištění bezpečnosti informačních systémů. Jen tak bude tato strategie úspěšná. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo Kaja Kalas, prosím. Děkuji. Já jsem bohužel si nevyslechla prezentaci, jelikož jsem byla v jiném výboru. Ale mám jednu stručnou otázku, která navazuje na to, co zmínila Jula. Šifrování je základ kybernetické bezpečnosti. A kladu si otázku, proč v tomto balíčku o šifrování z jednou konce na druhý nic není. András Schwab. Good morning. I also missed the presentation. Já jsem také nebyl na té prezentaci, bohužel, ale teď jsem si poslechl celou diskusi. Především v situaci, kdy alespoň částečně vstoupí v platnost směrnice NIS. A mám otázku, která je na to nepřímo navázána. Pro tuto chvíli máme návrh týkající se prodeje přes internet a prodeje digitálního obsahu. A řada softwarových a telekomunikačních společností říká, alespoň mě tedy, že bychom se měli snažit o to, aby záruka za digitální cestu klasických produktů byla delší než dva roky. Abychom se vyhli útokům ze strany botnetů. Protože pokud firmware nebude aktualizován více než dva roky, tak existuje riziko, že všechny, všechna integrovaná zařízení budou čelit riziku botnetového útoku. Děkuji. Má ještě někdo, prosím, nějakou otázku? Pokud ne, tak bych požádala Evropskou komisi, aby na otázky odpověděla. Prosím. Děkuji. Zkusím pořadě, ale tam, kde se budou překryvat témata, tak pojednám několik otázek najednou. Nejprve ke Catherine. Catherine velmi dobře vysvětlila, proč je tak důležité, aby tato činnost probíhala na evropské úrovni. Evropská komise s tím plně souhlasí. Hovořila jste o dalších nástrojích jako GDPR a ptala jste se, jak je budeme dohromady slučovat. Cílem tohoto návrhu bylo vytvořit systém či rámec, který nám právě umožní integrovat činnost z jiných kontextů. Čili z právního pohledu jaksi nejsou dotčeny eh, činnosti v oblasti GDPR. V praxi to ale vypadá tak, že vytvoříme rámec a jakmile budou fungovat certifikáty GDPR, tak tyto certifikáty by měly mít možnost dosáhnout na funkčnosti těchto certifikátů. Čili ten návrh byl vytvořen tak, aby se tyto dvě oblasti daly na sebe napojit. Paní předsedkyně a její otázka o občanech, ta zazněla i z řady dalších od řady dalších kolegů. Ano, viditelnost a transparentnost se certifikací zvýší, ale máte úplně pravdu v tom, jak říkala paní Reda také, že k tomu potřebujeme přistupovat komplexně, protože nejde pouze o certifikační režim, který by všechno změnil. My tomu říkáme kybernetická hygiena. Nejprve máte dentální hygienu a pak kybernetickou hygienu a musí tam platit stejně tak osvěta. My jsme minulý týden spustili měsíc osvěty o kybernetické bezpečnosti. A myslím si, že instituce tuto praxi musí rozšiřovat. Enisa do toho byla zaangažována, ale myslím si, že ta implementace by měla být jasnější. A jsou to režimy, které se netýkají jenom hesel, čili učit lidí, jak mít eh, méně průstřelné heslo, protože opravdu je celkem šokující, kolik lidí si vůbec neaktualizuje heslo. Případně mají hesla typu 1, 2, 3 nebo ABC. To bychom měli zlepšit. Ano, lidé musí mít přístup k lepším produktům, ale zároveň musí vědět, co jim ty produkty umožňují a jak s nimi komunikovat. Vy jste pravděpodobně někdo, kdo se v tom vyzná a kdo je schopen si aktualizovat své produkty. Ano, lidi, kteří jsou vzdělaní v této oblasti, tak to zvládají. Ale když se podíváme na krizi z WannaCry, tak vidíme, že to je také o tom, aby lidé chápali, jak důležité je si software pravidelně aktualizovat a to ve pravou chvíli. Ano, ty aktualizace jsou často na internetu. A ti, kteří vyrábějí tyto produkty, by také měli informovat spotřebitele o tom, jak důležité je aktualizovat. Také jste zmiňovala otázku právní odpovědnosti. Tedy jestli bychom neměli v tuto chvíli změnit pravidla, tak aby ti, kteří vyrábějí produkty v tuto chvíli, nebyli právně odpovědní za produkty, které nejsou v souladu s jaksi s návodem anebo s popisem. Evropská komise ve sdělení jasně řekla, že se tím bude zabývat. Je to prostě jedna možnost, můžeme se nad ní zamyslet, ale mělo by to poměrně zásadní dopady na to, jak ten systém bude fungovat a na koho bude padat obchodní riziko. Takže zase je to otázka, které jsme si vědomi a budeme se jí dále zabývat. Pan Šváb zmínil otázku digitálních smluv a dvouleté záruky. My jsme připraveni se nad tím zamyslet, ale zase je tam problém. Je možné, aby firmy poskytly delší záruku? Řada poslanců a poslankyň hovořila o tom, že situace se mění velice rychle a ty produkty se musí velmi brzy aktualizovat. Takže tam si myslím, že to bude trochu těžké vyvážit. A to také z toho důvodu, že nechceme vytvářet takový falešný pocit bezpečí. I to, ten je potřeba dobře nakalibrovat. Potom další bod týkající se emisy a rozšíření jejich pravomocí a úkolů. Tady bych chtěla zmínit ještě pár dalších věcí a doufám, že tento výbor nám v nich pomůže. Kompetenční centra. Enisu už máme, mandát můžeme rozšířit, ale ta kompetenční centra budou nová, ta se budou teprve vytvářet. Budeme k tomu muset vytvořit další návrh. Bude to součástí návrhu Evropské komise pro další víceletý finanční rámec. Říkala jste, že když jste byli ve Spojených státech, tak oni daleko více věnují do kybernetické bezpečnosti než my. Daleko více peněz do toho investují. A proto si myslím, že je důležité mít skutečně dobře zacílené projekty, které na evropské úrovni využijí úspory z rozsahu abychom vytvořili evropská kompetenční centra, která využijí to, co již existuje v členských státech. Máme i další projekty, třeba vysokovýkonnostní počítače, ale zase si myslím, že kybernetická bezpečnost je tady velmi klíčová záležitost a proto bych vás velmi poprosila jako výbor, když budete hovořit se svými kolegy o dalším víceletém finančním rámci, tak nám by velmi pomohlo, kdyby v něm bylo více peněz na ta kompetenční centra, která se budou zakládat. Teď otázka prosazování práva. Ano, máte pravdu, ten systém bude dobrovolný, jak říkala paní Charanzová, založený na důvěře, ale pozor si musíme dát na to, aby někdo nezneužíval. Zmínila jste článek 50, budeme se spoléhat na členské státy. Ale kromě toho také budeme potřebovat, aby ENISA sehrávala daleko aktivnější roli po té, co budou založeny systémy. A pak tam je ještě další aspekt. Ale to spíš jenom tak uvažuji nahlas a komise to do návrhu nedala. V minulosti jsme měli silnější systém dohledu nad trhem. Asi znáte systém RAPEX, anebo jiné evropské systémy, které pomáhaly při odhalování falzifikovaných výrobků, když se dostanou na trh. Takže buď to bychom mohli rozvést již stávající evropské mechanismy, uvidíme, jak se to dá udělat v rámci tohoto konkrétního návrhu. Paní Reda hovořila o procesu aktualizace. To je součástí certifikace. Nepůjde pouze o samotný produkt, ale také procesy, které jsou na něho navázány a služby, které jsou na něj navázány a doufáme, že tím se také situace zlepší a že tím bude lépe zajištěna a zaručena tato certifikace. Nyní Kaja a šifrování. Proč jsme to tam konkrétně neměli v tomto návrhu zahrnuto? Sledujete i další návrhy, které předkládáme. Původně jsme měli end-to-end -end encryption v eh, návrhu eh, e-privacy. Teď se diskutuje telekomunikační kodex a říkají, že tam by se právě měla řešit ta otázka šifrování. Možná to bude muset být zmíněno v různých nástrojích, ale pak tam musí být napsáno něco konzistentního. Komise má pocit, že je potřeba si dát pozor ale na to, jak bude hovořit o tomto šifrování. Chceme, aby to bylo technologicky neutrální. Proto tedy nechceme tam mít nějaké úplně konkrétní vyjádření. Ale beru to, že říkáte, že je potřeba zajistit bezpečnost prostě od jednoho konce systému až na druhý. To vím, že je důležité a souhlasím s tím. Dobrá, děkuji vám za odpovědi na tyto otázky a Začneme tedy na této agendě pracovat a určitě budeme s vámi v kontaktu. Tím si myslím, že už bychom se mohli přesunout k dalšímu bodu na pořádu jednání. Bude se opět jednat o prezentaci Evropské komise, která se tentokrát bude týkat volného pohybu neosobních údajů v Evropské unii. A i tady Evropská komise předložila návrh v září. Je to návrh nařízení. Původně to dostal výbor ITRE, ale následně to přešlo k nám. Takže nyní to má v gestci náš výbor. Doporučení uplatnit článek 54 na ITRE. Takže bych požádala Evropskou komisi, aby nám to odprezentovala zase Burry, náměstkyně generálního ředitele, takže dostanete slovo k prezentaci týkající se hodnocení dopadu a k legislativnímu návrhu. Okay, thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Tak eh, jdeme na další prezentaci. Mám s sebou jiného kolegu tentokrát. Můžeme odpovědět na všechny konkrétní otázky, které byste případně mohli mít. Uh, Jedná se o eh, volný tok eh, neosobních údajů, eh, na to se dlouho čekalo. Původně to bylo zmíněno v strategii jednotného digitálního trhu v roce 2015, bylo to také zmíněno v přeskumu v polovině období v květnu letošního roku, takže teď konečně máme tento návrh na stole a velice rádi o něm budeme diskutovat s tímto výborem i s ostatními výbory. Tak nejprve proč eh, byl tento návrh potřeba. Tak na úvod začnu zase několika čísly, stejně jako minule. Eh, celkový, celková hodnota datové ekonomiky byla eh, v roce 2016 odhadnuta na 300 miliard, což je zhruba 2% evropského HDP. A ty odhady, které máme ohledně toho, jak bude datová ekonomika důležitá v budoucnosti, vypadají tak, že do roku 2025 se objem datové ekonomiky znásobí 18krát oproti roku 2015. Takže za 10 let očekáváme 18násobný eh, nárůst. A podle eh, jedné studie, kdybychom eh, odstranili požadavek na lokalizaci dat, který je ústředním bodem tohoto návrhu, Eh, tak bychom datovou ekonomiku eh, mohli eh, navýšit na 4% evropského HDP do roku 2020. Proč? Protože podniky by se mohly rozhodovat smysluplněji, ušetřili by peníze a mohli by využívat data snadněji. Víte stejně dobře jako já, že moci využívat data po celém hodnotovém řetězci, a to jak pro podniky, tak pro státní správu. E, to je opravdu základ efektivity a produktivity. A ten exponenciální růst, e, o kterém jsem hovořila, zmínila jsem nějaká čísla, tak e, to eh, je způsobeno eh, technologiemi, které jsou teď už eh, všudy přítomné. Je to, jsou to smartfony, například klimatizace ve vašich bytech. Teď nemyslím ty staré, ale vysoce inteligentní systémy, napojená auta a tak dále. To všechno spolehá na data. A pokud nebudeme moci data využívat v této první linii daňové ekonomiky, eh, tak v zákulisí, v těch daňových eh, eh, pardon, datových centrech je potřeba data uchovávat a skladovat. Touto novou iniciativou tedy navrhujeme, aby členské státy nemohly nutit zpracovatele dat, aby data skladovali v určitém členském státě, pokud to není odůvodněno veřejnou bezpečností. Tímto chceme dosáhnout datové mobility uvnitř Evropské unie. Tak jako u kyberbezpečnosti eh, bych chtěla prokázat, že komise splnila svůj úkol. Eh, sezbírali jsme mnoho poznatků z veřejných konzultací. Trvalo nám trošku déle připravit návrh, eh, jelikož jsme vedli strukturovaný dialog s členskými státy, ze kterého vyplynulo mnoho studií, čtyři studie a dvě posouzení dopadu. Doufáme tedy, že máme dostatek údajů na eh, podložení svých návrhů. Co jsme získali z tohoto sběru údajů? Vyplynulo, z něj, že bychom měli přijít s přístupem, který cílí na eh, fyzické požadavky skladování dat, tedy na úrovni státní zprávy, ale pak jsou tu také další překážky pro mobilitu dat, jako je například praktika loginu eh, poskytovatele cloudu. A sice jak, jakmile začnete s jedním poskytovatelem cloudu, je velice těžké přesunout se k jinému. Právní nejistota panuje ohledně toho, co eh, se děje údaje v oblasti přeshraničního skladování a zpracovávání dat. A potom e, neexistuje důvěra v přeshraniční dostupnost dat, což by nemělo být problém, jestliže odstraníme požadavky na e, lokalizaci dat. Pokud tedy nastavíme správnou rovnováhu, bude to znamenat, že e, přineseme výhody malým a středním podnikům a startupům, které tak budou moci vstupovat na trh. Za druhé, e, snížíme míru duplikace, která plyne z toho, když někdo podniká e, na různých místech. Nebude potřeba duplikátní infrastruktura, ale zkrátka data se budou moci skladovat tam, kde to dává větší smysl. Datová centra budou efektivnější, což znamená nižší ceny pro uživatele e, úložišť, ale také snadný přístup pro spotřebitele. Pokud jde o rozsah působnosti, nařízení cílí především na podniky, ale jak už jsem říkala, mělo by to mít efekt i na spotřebitele, protože pro, ně bude, eh, protože pro podniky bude efektivnější eh, provozovat svou činnost. Jak toho chceme dosáhnout? To nařízení je založené na principech, takže opírá se o nastavení principů spíše než eh, o specifikaci detailů. Máme to tedy princip svobodného toku neosobních údajů, neboli eh, odstranění eh, neuměrných lokalizačních omezení. Pak je to princip přístupnosti dat pro účely regulační kontroly. To, že jsou data uložena v jiném členském státě, by nemělo bránit regulačním orgánům v přístupu k těmto datům. Pokud jde o pohyb mezi poskytovateli cloudů, eh, tak v první řadě by měl vzniknout samoregulační etický kodex, eh, který by umožňoval přejít od jednoho poskytovatele k jinému. Eh, to jsou otázky formátu dat a dostupnosti dat. Na tom by měl pracovat příslušný sektor. Můžeme můžeme uložit průmyslu, aby přišel s etickým kodexem do jednoho roku pokud to nebude fungovat, tak komise zvolí přístup více z hora dolů. Navrhujeme také, aby členské státy vytvořily jednotná kontaktní místa. Často je problém v tom, že regulačních orgánů v členském státu je mnoho, eh, mohou být eh, rozptýlení mezi ministerstvem financí a jinými ministerstvy. Chceme, aby existoval jediný kontakt, jediné kontaktní místo, které by zajišťovalo správné dodržování předpisů. E, tímto doufáme, že se zbavíme překážek a e, posílíme důvěru. Souvisí to samozřejmě také s kyberbezpečností, o které jsme právě diskutovali, protože jednou z hlavních otázek je zabezpečení cloudu. Tady eh, také tedy odkážeme na nový rámec kybernetické bezpečnosti. Doufáme, že v kontextu cloudu budeme moci eh, spolupracovat s průmyslem, stavět na tom, co už existuje, a to paralelně, aby eh, práce pokračovaly rychle. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout té vazby na, certif- na bezpečnost, na kyberbezpečnost, na ten certifikační systém. jak to tedy zapadá eh, do GDPR. GDPR už nyní říká, že má existovat volný tok osobních údajů. To je hlavním cílem tohoto nařízení a je jasné, že by mělo být možné, eh, aby se osobní data pohybovala po Evropské unii. Tento návrh se týká neosobních dat, tedy především obchodních dat, eh, ale má jít samozřejmě o doplněk eh, k tomu nařízení o osobních údajích. Jsou to tedy dvě části, které do sebe budou zapadat. Nastanou situace, kdy budou platit obě dvě nařízení. V takovémto případě je jasné, že nechceme nějak podkopávat principy GDPR. Ten princip souhlasu, který je tam nastaven, musí být naplněn při jakémkoliv zpracování osobních dat. A ten poslední slide nás zavádí zpátky na začátek a vysvětluje, proč je důležité, aby docházelo k, k volnému pohybu dat. Je to zásadní pro mnoho částí naší ekonomiky a služeb a produktů, které vyvíjíme. Děkuji vám. Děkuji moc krát komisi za tuto velice užitečnou prezentaci a teď dám slovo poslancům, eh, kteří si přejí položit otázku. Andreas eh, má otázku na Evropskou komisi. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, a děkuji komisi za prezentaci eh, volného toku dat. Očekávali jsme tento návrh velice dlouho, proto jsem velice rád, že už je v našem výboru. Domníváme se, že je nesmírně důležitý pro eh, digitální jednotný trh. Je důležité, abyste se zabývali i neosobními údaji a abyste se postarali o to, že v Evropské unii bude existovat jednotný trh pro data průmyslu 4.0 na který by se firmy mohly spoléhat, který by byl otevřeným a chráněným rámcem eh, pro neosobní data využívána, využívaná pro obchodní účely. Já jsem ten návrh zatím detailně nepročetl. Většina malých a středních podniků, se kterými hovořím, má obrovské obavy z toho, že v Evropské unii zatím nejsou jejich data dostatečně chráněná. Ne ani tak, pokud jde o osobní údaje, které je třeba tajit, ale jde zejména o do e, data duševního vlastnictví, které chtějí chránit a o které se bojí, že přijdou. Já se tedy ptám komise, co můžeme odpovědět, protože nakonec půjde o šifrování, to je celá otázka bezpečnosti. Co tedy můžeme odpovídat firmám, které chtějí investovat do e, platform, e, sdílet e, data v cloudech? Zlepší tento návrh jejich situaci, odstraní jejich obavy, vzbudí v nich důvěru, že evropský rámec dat je bezpečný? Děkuji. Děkuji. Nik- Nikola Danti, Catherine, nebo ne, nejprve za SD. Děkuji. To byla vynikající prezentace ohledně hodnoty vnitřního trhu. Já bych se zeptala eh, na ty překryvy. Mně se líbil ten váš poslední slide, kde na, zcela jasně na jedné straně GDPR, na druhé tento návrh zapadají do sebe jako dva kousky puzle. Jak to bude fungovat prakticky? Mnoho výborů má zájem o tuto problematiku, protože pokud z toho získáme ten potenciál, o kterém mluvíte, tak to bude skvělé, ale pokud to nějak pokazíme, tak sklameme občany a sklameme podniky. Takže e, já si myslím, že tady můžeme vykonat e, hodně dobra, pokud e, budeme pracovat společně. Děkuji za ECR, pan Česák. Děkuji, paní předsedající. Paní ředitelko, i já vám děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Skupina EKR se dívá na tento návrh s velkou nadějí, protože si velmi dobře uvědomujeme, jak eh, volný pohyb neosobních údajů povede k nárůstu HDP a celého hospodářství. Je mimo pochybnost, že uvolnění pohybu neosobních údajů mezi členskými státy je v našem společném zájmu. Jiné předpisy neregulují takovýto pohyb neosobních údajů mezi členskými státy. Máme zde právní úpravu, která vlastně nutí členské státy zpracovávat údaje tam, kde působí. Vy jste zmínila část problémů a přístup Evropské komise k těmto problémům. Existuje tady velká bariéra pro inovativnost, podnikavost a konkurenceschopnost na vnitřním trhu Evropské unie. Chtěl jsem říci, že Polsko je velmi aktivní v rámci evropské iniciativy, která umožní volný pohyb těchto údajů v Evropské unie. V dopise předsedovi Evropské rady, který podepsalo 17 premiérů členských států, to bylo vidět a také Polsko se tady velmi aktivně účastnilo různých zasedání Vyžehradské čtyřky Evropské unie a také Evropské unie EFTA, zasedání, které se zabývalo zprávou eh, digitální unie. A z toho důvodu také hlavní východiska návrhu Evropské komise vnímáme velice pozitivně. Je totiž čas na to, aby podnikatelé, kteří působí v přeshraniční hospodářské činnosti, měli právo a eh, plně řešit efektivně a nakládat efektivně se svými eh, neosobními údaji, tak aby mohli si vytvářet své podnikatelské plány a také to přispěje k budování jednotného digitálního trhu v Evropě. V Evropském parlamentu skupina EKR doufá, že návrh zprávy bude ambiciózní a zpravodaj se může spolehnout na konstruktivní spolupráci a angažmá z naší strany. Nicméně máme i určité pochybnosti a to zásady a mechanismy spolupráce mezi kontaktními body, které mají mít na starosti realizaci tohoto nařízení. My máme za to, že to je otázka, která není dostatečně konkrétně upravena v tomto nařízení a proto bych se chtěl zeptat na tu předpokládanou možnost, že by Evropská komise <clears throat> vydala prováděcí akty, které by se týkaly tohoto tématu. Děkuji. Thank you very much. And then Dita Charanzova, please. Děkuji, Dita Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat komisi za prezentaci. Tento návrh je velice důležitý a zejména je to velice pozitivní krok vpřed. O tento krok vpřed eh, ze strany komise eh, jsme bojovali mnoho let a já jsem ráda, že komise chápe jeho potřebnost. Je také skvělé, že jde o nařízení. Protože přesně to je potřeba, aby to v praxi fungovalo. Toky dat eh, jsou součástí svobodného pohybu eh, služeb a jakékoliv výjimky z této svobody musí být omezené. Takže jsem ráda, že komise se omezuje na veřejnou bezpečnost. I přesto budeme muset prostudovat eh, judikaturu ve světle smlouvy, smlouvy abychom pochopili jaká je přesně situace. Teď moje otázka. Pokud jde o rozsah působnosti, toto nařízení se omezuje na neosobní údaje, zatímco osobní údaje zůstávají v GDPR. Mnoho z nás ale vidělo uniklou eh, eh, původní verzi tohoto textu, kde byl eh, odkaz, vzájemný odkaz mezi těmito dvěma akty. A já se obávám, že toto odstranění povede členské státy k klamné víře, že zatímco u neosobních údajů rušíme eh, dat, lokalizaci dat, u osobních dat ji ponecháváme. Eh, mohla byste tedy potvrdit, jak to je? A ještě k rozsahu působnosti. Eh, vy jste zmínila, že ta výjimka se omezuje pouze na veřejnou bezpečnost, ale eh, mohla byste potvrdit, že nepředpokládáte výjimky pro případy eh, veřejných zakázek, neboli všechny veřejné zakázky tím budou pokryty? A konečně, pokud jde o článek 4, ohlašování, tak kromě řízení pro porušení předpisů, jak si představujete vymáhání tohoto nařízení? Protože o to v konečném důsledku jde, aby to nařízení bylo plně implementováno. Děkuji. Děkuji, Kaja Kalas, prosím. Děkuji. Děkuji za tento návrh pro estonské předsednictví a pro Estonsko je velice důležitý volný pohyb dat. My už o tom hovoříme dlouho. A zároveň víme, že existují požadavky na lokalizaci dat v některých členských státech. Takže já se ptám, eh, jste v kontaktu s členskými státy ohledně tohoto návrhu? Zatím máme jenom jednu výjimku, což je veřejná bezpečnost. Ale očekáváte, že nakonec z toho nevznikne takový vánoční stromeček s vánoční seznam výjimek pro volný top dat? Máte nějaké indicie, jak to půjde v radě? Děkuji. K, k tomu, co právě řekla Kaja, bych chtěla dodat, že si myslím, že je důležité, abychom e, vnímali volný pohyb dat jakožto jakousi pátou svobodu v rámci Evropské unie. A veřejná bezpečnost je momentálně jediné omezení, ale měli bychom stanovit co nejjasněji, e, do jaké míry může tato výjimka hrát roli, aby to nebylo příliš vágní, protože pak bychom vlastně jenom e, rozšířili tu výjimku i na jiné případy. Takže bych se chtěla připojit k dotazu Kaji Kalas. Tak to byly, myslím, všechny otázky, takže já dám teď slovo komisi, aby odpověděla. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve k otázce pana Švába, která se týkala bezpečnosti. I naše informace jsou v souladu s tím, co jste říkal vy že malým a středním podnikům leží na srdci bezpečnost informací v cloudu a ujištění o tom, že tam budou platit správné bezpečnostní standardy. V tuto chvíli se vytvářejí jisté standardy a certifikační systémy, ale pouze v některých členských státech, což je pochopitelně problém. A z toho důvodu máme za to, že je důležité to řešit na evropské úrovni. Jak jsem říkala ve svém úvodním vystoupení, Jde nám o to, abychom navazovali na již probíhající práci. A chceme rychle se zástupci daných odvětví začít hovořit o stávajících standardech. Rádi bychom vytvořili systém, který by se potom zapojil do toho rámce kybernetické bezpečnosti, který jsem zmiňovala. Ale nechceme čekat tak dlouho, do schválení tohoto rámce. Teď chceme v mezičase začít pracovat s jednotlivými stranami na vytváření standardů, které by mohly platit nejenom ve velkých členských státech, ale mohly se zavádět všude. A to je důležité z důvodu, který zmínil i pan europoslanec z Polska, protože to posílí konkurenceschopnost poskytovatelů těchto služeb v jiných státech, tak aby se mohli dále rozvíjet. Problém cloudových systémů je, že to jsou skutečně bezpečnostní systémy, nikoli pouze jeden produkt. Je to celý systém, který se musí zavést. A na to nesmíme zapomínat. A musíme k tomu přistupovat komplexně. Nejenom k jednotlivým částem tohoto systému, ale vytvořit skutečně systém kybernetické bezpečnosti v cloudu, který bude v praxi fungovat. Nyní k otázce Catherine, ale konec konců i Kai, o vztahu mezi GDPR a tímto návrhem. V GDPR se jasně hovoří o tom, že v článku 1, že volný pohyb osobních údajů nebude omezován či zakazován z důvodu vedoucí k ochraně fyzických osob, osob ve smyslu zpracovávání osobních údajů. To je jasné prohlášení a nechtěli jsme to opisovat anebo přijímat něco nad rámec tohoto ustanovení. Takže jsme to omezili na neosobní údaje a pořád jsme se v rámci toho návrhu snažili tyto dva návrhy eh, nebo nástroje sladit a po diskusích s kolegy z komise jsme si říkali, že v GDPR je to celkem jasné, takže toto bychom měli omezit na neosobní údaje. Catherine má pravdu v tom, že bude potřeba spolupracovat s dalšími výbory. A o jaké údaje se tedy jedná? Například tedy jedná se o účetní údaje, z nichž se nedá jasně identifikovat nějaká osoba. Případně údaje, které vzniknou v rámci systému senzorů v zemědělství, to jsou údaje, kde nic osobního není. Jsou to v podstatě faktická data týkající se nějakých předmětů a informací spíše než konkrétních osob. Potom ještě další věc. Když hovoříme o volnému pohybu údajů v cloudu a lokalizaci, tak tady nutně nehovoříme o stejném zpracování jako v rámci GDPR, kde máme toho, kdo vlastní údaje a toho, kdo je zpracovává. Tady v podstatě máme dva podniky, které si tyto údaje vyměňují. Rádi vám podrobněji vysvětlíme, jak tyto dva návrhy spolu fungují, ale opravdu máme pocit, že to do sebe zapadá. Paní Charanzová se ptala, myslím, na zadávání veřejných zakázek, jestli se to nebude týkat těchto postupů, bude. Když se podíváte do definic, tak ty jsou velice široké a vedou se tam v podstatě jakékoliv takovéto žádosti. Možná jedině by to bylo omezeno v tom případě, kdyby členský stát byl schopen ukázat, že se jedná o osobní údaje, nikoli neosobní. V tom případě by platila jiná pravidla. anebo že existují důvody veřejné bezpečnosti, ze kterých je potřeba omezit toto uh, zadání veřejné zakázky a paní předsedkyně Akája se ptali, co to vlastně je veřejná bezpečnost. Jestli tedy členské státy se budou snažit do toho zahrnout spíše otázky veřejného pořádku a nazvat je veřejnou bezpečností. My jsme o tom diskutovali s členskými státy, probírali jsme těch 45 omezení, které jsme uvedli v hodnocení dopadu a ptali jsme se jich, jak by asi odůvodňovali tyto žádosti a členské státy nám na to řekly, že pro ně je velice důležité, aby byli, sch- aby byly schopny z důvodu veřejné bezpečnosti do toho zasáhnout. Jasně nám říkali, že toto právo si chtěli zachovat, že nechtěli, aby to byla otázka veřejného pořádku, ale tady půjde o podrobnosti. Budeme se na to muset dívat individuálně omezení po omezení. Ale zase bych se vrátila k tomu, co říkala paní Charanzová, tedy co by Evropská komise v danou chvíli udělala. Jak by bylo toto nařízení implementováno? Směrnice o transparentnosti bude platit na veškerá omezení týkající se lokalizace údajů. Možná už v minulosti to tak bylo, dá se to tak říct, ale teď je zcela jasné, že členské státy se budou muset podívat na ta omezení, která uplatňují. Pokud tam nějaká zůstávají, tak musí být oznámena v rámci směrnice o transparentnosti a komise si jasně a přesně zkontroluje, jestli omezení lokalizace údajů je odůvodněná či ne. Výhodou zásady volné, volného toku údajů jasně zmíněného na začátku nařízení je, že doufáme, že členské státy následně nebudou přicházet s novými požadavky v budoucnosti. Nedávno třeba jsme měli německý zákon o sociálních médiích a německé orgány navrhly, že údaje týkající se využívání eh, sociálních sítí by měly být skládána v Německu. A na základě směrnice o transparentnosti jsme s tím jasně hovořili, jsme o tom jasně hovořili s německými orgány a oni ten požadavek stáhli. Jde tedy o to, aby členské státy měly jasnou povinnost přeskoumat svá omezení, aby bylo jasno, jaký postup bude platit v budoucnosti při hodnocení toho, jestli se jedná o omezení na základě veřejné bezpečnosti či ne. A nyní zástupce EKR hovořil o práci, která proběhla v Polsku. Té si velmi ceníme. Minulý týden proběhla konference, kde ta studie byla prezentována a to velmi vítáme. My jsme prostřednictvím strukturovaného dialogu se snažili zahájit spolupráci s členskými státy. Budeme mít jednotná kontaktní místa a spíše než prováděcí akt jsme si říkali, že bychom vytvořili komisní odbornou skupinu, kde by se scházeli zástupci těchto kontaktních bodů a domluvili se na lepší spolupráci. Děkuji vám. Já vám také děkuji za jasnou odpověď. Tím jsme se dostali na konec dnešního zasedání. Ještě jednou děkuji Evropské komisi za prezentaci a za poskytnuté odpovědi. Další zasedání bude v pondělí a v úterý. A Pascal vítáme. Pascale vítáme na samý konec 20. a 21. listopadu tedy. Děkuji vám mnohokrát za účast, děkuji mnohokrát tlumočníkům, my děkujeme za pozornost a hezký den.